So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, chtěl bych tímto zahájit naše zasedání hospodářského a měnového výboru. Má někdo něco k pořadu jednání? Nemá. V tom případě eh, pořad jednání je přijat. Eh, nyní bych chtěl vám přečíst pár sdělení, učiním to anglicky a k tomu bude přiložen samozřejmě i zápis z jednání. Máme tu tedy několik sdělení předsedů eh, informace o trialozích. Nejprve eh, trialog o směrnici o právech akcionářů. Ten vede výbor Jury, ale máme tu některé sdílené kompetence ekonu eh, podle článku 54. První trialog se konal 27. října za přítomnosti náměstka stálého zastupení George Friedmana z lucemburského předsednictví a komisařky Jourové. Výbor Ekon zastupoval zpravodaj Ulle Ludvigson. Toto to zasedání bylo věnováno prezentaci pozic jednotlivých institucí k hlavním aspektům tohoto návrhu a identifikaci eh, oblastí, kde je potřeba dále pracovat na technické úrovni, než nastane další politický trialog. Diskutovalo se o těchto tématech identifikace akcionářů, transparentnost, včetně transparentnosti zprávy aktiv a institucionální investoři. Tady má Ekon sdílené kompetence podle článku 54. Dále odměňování transakce se zpřízněnými stranami a zprávy po jednotlivých zemích, včetně transparentnosti daňových rozhodnutí. Práce bude pokračovat na technické úrovni eh, a datum příštího politického trialogu zatím nebylo stanoveno. Dále, eh, stan, dále trialog k nařízení o benchmark Eh, tady se jednalo o eh, návrh nařízení. Diskutovalo se o těchto tématech. Kategorizace eh, benchmarků, tedy kritické, významné a nevýznamné a dále režim, který pro ně má platit v rámci jednotlivých sektorů, dále úrokové míry, regulovaná data a komodity a také příslušné úřady. Vyjednávací tým Evropského parlamentu nastínil hlavní elementy možného kompromisu a e, vyslovil a, a tedy předal k dispozici radě. Další trialog je naplánován na 24. listopadu letošního roku. Pak musím oznámit souhrn eh, rozhodnutí a doporučení ze dne 29. října ze schůze koordinátorů. Bylo odsouhlaseno, že budeme diskutovat o 30. Eh, eh, listopadu a 1. prosince o Solvency 2. A tady myslím, že nemusím číst všechny ty detaily a všechna čísla. Každý ví, o co tady jde Eh, koordinátoři Ekonu se rozhodli odložit nominaci eh, k následujícím návrhům komise, tedy společná pravidla pro sekuritizaci a vytvoření jednotného evropského rámce pro transparentní a eh, sekuritizaci, dále požadavky na úvěrové instituce a investiční společnosti. Na základě výměny názorů většina koordinátorů se rozhodla nevypracovat stanovisko k mechanismu relokace v případě krize. Koordinátor za SD, nevidím ho tady, eh, požádala koordinátorka, aby bylo zaznamenáno, že nesouhlasí s přijatým rozhodnutím. To jsme tedy vzali na vědomí. Koordinátoři Ekonu se rozhodli vypracovat ústní otázku a usnesení výboru k dokončení Evropské ekonomické a měnové unie e, a to bude přijato na e, zasedání předběžně naplánovaném na 17. listopadu. E, další detaily oznámí sekretariát v nejbližších 24 hodinách. to si ještě ověřím. Dále je to žádost rozpočtového výboru k vypracování zprávy z vlastní iniciativy o rozpočtové kapacitě e, v eurooblasti. Koordinátoři Ekonu e, se rozhodli do odvolat na článek 55, který by byl přijatelným řešením e, této žádosti rozpočtového výboru. A všechny ostatní výbory, které požádali o účast tam to bude jak? protože já jsem byl na konferenci předsedu výboru, tak vím ten kontext. Eh, koordinátoři odsouhlasili eh, zaslání dopisů ohledně následujících petic a návrhů usnesení. A teď vám můžu číst spoustu čísel. 784 from 2015, P80824,

And that's it. All the details will be found in the minutes. Veškeré detaily budete mít k dispozici v zápisu ze zasedání. Pokud jde o budoucí návrhy usnesení, tak pokud alespoň jeden koordinátor nevznese námitku, sekretariát eh, připraví standardní odpověď v tom smyslu, že koordinátoři se rozhodli eh, nečinit následné kroky k těmto návrhům usnesení. To tedy byla sdělení předsedy. Eh, já doufám, že jste zachytili všechna ta čísla. Zítra ráno se vás na to zeptám. Tím se dostáváme k bodu 3 eh, pořadu jednání, kterým je dohoda mezi eh, Evropským společenstvím a Lichtensteinským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocená opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003 lomeno 48 lomeno ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Tak a teď přejdu do své mateřštiny, pokud dovolíte. Spravodajem, respektive spravodaj má nyní možnost svou zprávu představit a poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a e, další kolegové jen v rámci disciplíny bych chtěl poukázat na to, že koordinátoři rozhodli e, veškeré daňové otázky e, rozdělovat rotačním systémem a proto e, Lichtensteinsko připadlo frakci ECR. Máme tu ještě Andoru, Monaco, San Marino a další, takže každá frakce si může vybrat svou oblíbenou zemi. Jak říkám, tedy knížectví Lichtensteinské připadá na základě rotačního principu frakci EKR. Eh, e A já eh, v zastoupení zpravodaje bych mohl dát slovo kolegu Starbatimu. Kolegové, takže v první řadě eh, je Sandra se omlouvá za to, že tu nemůže být. Eh, každopádně ta dohoda představuje důležitý krok eh, v našem úsilí bojovat proti daňovým unikům a vyhýbání se daňové povinnosti a aktualizace eh, rozhodnutí z 2004, aby, čtyři, že se budou uplatňovat ekvivalentní nařízení tedy ze strany Lichtensteinska Eh, toho eh, nařízení o mm, referenčních hodnotitelích. A proto eh, je důležité, aby to mohlo vstoupit v platnost 1. ledna 2016. Děkuji vám tímto za pozornost. Ano, klidně můžete hovořit ještě dále. No Nemám již nic dalšího k přečtení. Samozřejmě, že Eh, to je důležitá věc, otázka daňových otázek Lichtensteinská. My jsme sousedé, takže o tom bych vám mohl říct pár věcí. Ale nyní stínový zpravodaj za EPP, pan Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Ferbre, nejprve eh, bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji, přestože tu dnes není přítomen. Eh, myslím si, že Sander Luns vypracoval dobrý návrh zprávy Musím říci, že nejprve Švýcarsko a nyní také Lichtensteinsko v boji proti daňovým e, únikům a daňovým podvodům e, vlastně uzavírají novou dohodu o transparentnosti s Evropskou unii a já doufám, že tato e, dohoda bude přínosná a já ji velmi vítám. Jde o další důležitý krok v boji proti daňovým podvodům a daňovým podvodům v Evropě. Posílená výměna informací o e, účetních informacích e, bude samozřejmě velice usnadňovat práci národním daňovým úřadům při vystopovávání daňových podvodů a e, daňových úniků a bude mít také odrazující účinek který eh, bude odrazovat subjekty od toho, aby ukrývali svůj majetek v zahraničí. Eh, aktualizace dohody z roku 2005 byla nutná, aby pro Čínsko platili rovnocenná pravidla jako pro eh, členské státy Evropské unie. Od vstupu v platnost této dohody v roce 2005 došlo k určitému vývoji jak na evropské, tak na globální úrovni Eh, které rozšířily eh, pravidla a standardy, myslím tady eh, zejména přepracování směrnici o úřední pomoci a také standardu OECD o automatických výměnách informací z roku 2014. Vzhledem k nové kvalitě boje proti daňovým podvodům, která bude vytvořena touto novou dohodou. Naš stínový zpravodaj Andreas Schwab je téhož názoru jako zpravodaj pan Sander Lunds a sice, že Evropský parlament by měl vyslovit souhlas k této dohodě. Pane předsedo, já jsem si vzal dvojnásobný čas než můj předřečník pan Štarbaty. Možná, že by tedy byla možnost, aby to další řečník ještě překonal. Děkuji, pane kolego. Já doufám, že eh, to, že to nebude stoupat úměrně eh, vkladům, které existují v Lichtensteinsku. A nyní tedy za frakci eh, SD. Já, já to beru zpátky. Za frakci SD dávám slovo panu Jepeku Fodovi. Thank you so much, Chairman, and thank you for... Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Hovoříme tedy o krásném Lichtensteinsku. Je to eh, krásné taky, je to, ano, bílé víno, vynikající, ale je to taky, eh, tedy pokud je o tento systém, o tento dokument, je velice dobře, že komise postupuje, pokud jde o potírání eh, daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Musí to být implementováno co nejrychleji, právě proto se přikláníme ke zjednodušenému postupu Jakožto zpravodaj pro dohodu EU Švýcarsko jsem eh, rád, že postupujeme k dalším zemím. Co je ovšem nejdůležitější, je jaký je konkrétní obsah. Teď se, jsme se přiblížili o krok skutečně plodné spolupráci s Lichtensteinskem, ale stále ještě zbývá přijmout eh, řadu kroků. Eh, potřebujeme dohodu, která bude ucelená, potřebujeme eh, více automatických výměn informací. Eh, potřebujeme, aby ty, tato výměna byla rychlejší a potřebujeme daleko více transparentnosti. Komise jistě chápe nezbytnost toho, aby parlament byl spraven o veškerém novém vývoji, eh, o současných i nadcházejících dohodách. Takže Evropa musí jednat proti všem ehm, neférovým a ehm, nelegálním daňovým postupům. Děkuji. Je mi skutečně potěšením, že jste tak šetrní s časem. O to více času máme na diskuzi. Není tu stínový zpravodaj za liberály, ale tu Silví koordinátorka, která však říká, že nemám nic zvláštního, eh, co bych k tomu dodala. Ale já bych velmi ráda znovu Lichtensteinsko navštívila, ale nechci platit daně nikde jinde než ve Francii. Dobře, beru to. A nyní Miguel Vegas. Eh, portanto, eh, nós entendemos como positivo. Děkuji. Toto je pozitivní krok vpřed, s tím, že v zásadě to potvrzuje náš pohled na skandály, které vyplynuly, které se dostaly na světlo. A tohle je další známka toho, že e, naše e, opatření skutečně nesou e, plody. Občané prostě nemohou pochopit a smířit se s tím, že probíhají takovéto daňové úniky v době, kdy e, státy a vlády e, uplatňují úsporná opatření. Takže už z této perspektivy je to velice důležitý, ba přímo zásadní krok vpřed. Pochopitelně, že ho musíme dále monitorovat a hodnotit. Výměna informací začne v roce 2017. Proč takové odklady? O další rok? Možná jsou tu nějaké administrativní otázky, které se ještě musí vyjasnit. Ale mm, každopádně upozorňuji na, toto, na tento odklad, který možná není až tak pozitivní. Problémem není um, absence legislativy výměna informací, to je myšlenka, která je tu dlouhodobě. A není nová ani ve vztahu k Lichtensteinsku. Byly tu skandály v minulosti, neměly samozřejmě tak velké dopady jako LuxLeaks. Ale už v roce 2008 si vzpomínám, že tu byl e, nějaký skandál týkající se německých daňových poplatníků, vznikla z toho zase nějaké, nějaké návrhy, legislativa, ale jak víme, legislativa sama o sobě nestačí, legislativa sama o sobě eh, nepřinese výsledky. Máme hodně legislativy, ale eh, výměna informací sama o sobě je často velmi bezzubé opatření. Neříkám, že, bychom, že nemáme tuto dohodu přijmout, to je velice dobré, ale důležité je pak monitorovat eh, ty výsledky. Občané musí pochopit a musí eh, vědět, že se zákony skutečně implementují. Takže ano, přijměme tuto dohodu a zároveň monitorujme, vyhodnocujme, aby existovala i odpovědnost, aby se ty dohody skutečně implementovaly. Vedou ty dohody k hmatatelným výsledkům? Zastaví se tím skutečně daňové podvody a daňové úniky? To jsou ty nejdůležitější otázky, které si musíme klást. Děkuji. Momentálně se nikdo další nehlásí o slovo. Eh, jen bych chtěl poukázat na proceduru dnes 9. listopadu eh, vlastně 1. Listopad, 1. ledna 2016 nejdříve, kdy to může vstoupit v platnost. Musíme tedy pracovat eh, rychle. Ráda nás poprosila, abychom na první plenárce prosinci, tedy v Bruselu na 2. 2. prosince odevzdali své stanovisko, aby rada mohla rozhodnout. My na tom tedy nemůžeme nic změnit, pouze můžeme požadovat od rady, aby změnila svou pozici. A právě proto jsme zvolili tento rychlý postup, je to v našem společném zájmu, aby tato dohoda vstoupila v platnost 1. ledna 2016. To je nejbližší možný termín vzhledem k tomu, že máme listopad. To by tedy bylo všechno k tomuto bodu pořadu jednání, nebo si chce ještě vzít slovo na chvíli pan zpravodaj? Ne. Takže komise, tu jsem tu neviděl. A v tom případě si uděláme pauzu na čtyři minuty, než přijde paní komisařka Vestager. Děkuji vám. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vážení kolegové, vážené kolegyně, je mi velkou ctí přivítat zde mezi námi paní komisařku pro hospodářskou soutěž Margarete Vestager, která přijala eh, naše pozvání na už třetí výměnu názorů z výboru Ekon v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropským parlamentem a komisí. Od vašeho posledního vystoupení eh, na formální schůzi Ekonu v červenci eh, komise učinila jeden důležitý krok v boji proti agresivnímu daňovému plánování nadnárodních společností a sice rozhodnutí z minulého měsíce o údajné ilegální státní pomoci eh, Nizozemska a Lucemburska po řadě společnostem Fiat a Starbucks. A my velice rádi si od vás vyslechneme aktuální informace o dalších případech. Já doufám, že jste dostala zprávu svého kolegy Moskoviciho, který sledoval debatu o mé zprávě Ferber eh, na, na plenárním zasedání ohledně výměny informací o daňových rozhodnutí médiích, kde vaše rozhodnutí bylo středobodem diskuze. Minulý týden jste také osobně informovala členy výboru Ekon o zahájení veřejné konzultace o tom, jak posílit národní příslušné orgány k tomu, aby byly e, efektivnější. A já vám mohu říci, že pracovní skupina pro hospodářskou soutěž hovořila e, s před předsedou Lucemburského úřadu. Vzhledem k tomu, že máme lucemburské předsednictví, bylo to ve Štrasburku a bylo opravdu působivé, e, jak ta spolupráce je zorganizována, zvláště v malém členském státu. My to tedy velice pozorně sledujeme. Výbor Ekon e, momentálně pracuje na výroční zprávě o hospodářské soutěži za rok 2014 a pan Lagen, náš zpravodaj, představil svou zprávu v říjnu a e, o pozměňovacích návrzích budeme e, hovořit e, tento týden ve čtvrtek. Otázky hospodářské soutěže budou proto vysoko na našem žebříčku priorit až do konce letošního roku, takže jménem výboru vítám váš závazek o regulovaný dialog s námi ve výboru Ekon a těším se na váš krátký úvodní projev. Vy jste říkala 10 až 15 minut. A poté máme naše klasická pravidla, pětiminutové sloty a vy si můžete vybrat, jestli položíte krátkou otázku, eh, aby měla paní komisařka eh, odpovědět eh, a případně položit doplňující otázku, anebo dlouhou otázku, po ní bude následovat dlouhá odpověď a pět minut vyprší. To je na vás, jak si to rozvrhnete. Nejprve tedy dávám slovo vám, paní komisařko. Well, first of all... Eh, děkuji vám za to, že jste mě pozvali na dnešní schůzi. Jsem velice ráda, že jste mohu být a také se velice těším na tu chystanou diskusi, protože je pravda, že sem chodím často a ta vzájemná výměna je pro mě inspirativní, takže velice děkuji, že jste mě přizvali. Já jsem se ujela úřadu zhruba před rokem, je to už tedy téměř přesně na rok, takže si myslím, že je dobrá chvíle, abychom zahájili novou kapitolu naší spolupráce, tedy mezi mnou a mezi vaším výborem. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Werneru Langenovi za návrh zprávy, který se týká evropské eh, politiky hospodářské soutěže. Myslím si, že je jasné, že pokud si přečtete zprávu a podrobně se do ní pohroužíte, tak vidíme, že tam je mnoho věcí, na kterých ještě musíme pracovat a na, ze kterých můžeme stavět. Domnívám se, že také je dobré dívat se na to z pohledu občanů, aby viděli, že my všichni společně usilujeme o posílení pravidel hospodářské soutěže. Samozřejmě jednotný trh je naším hlavním korunovačním klenotem téměř evropského projektu. Eh, chceme, eh, chceme, aby zde byly otevřené podmínky, aby zde byly rovné podmínky pro všechny a to je zcela jistě úkol, který, na kterém všichni pracujeme. Domnívám se, že se všichni shodujeme také na tom, že takovou klíčovou eh, složkou tohoto úsilí je důsledné uplatňování a vymáhání pravidel hospodářské soutěže. V Evropské unii musí mít každá firma možnost podnikat, Ehm, mít také ehm, férové šance, aby se jim dařilo, eh, nesmí být eh, oslabovány nějakými firmami, které třeba zneužívají eh, svou pozici na trhu nebo takovými těmi velkými zavedenými firmami. Myslím si, že je také dobré, aby všichni věděli, že zde máme rovné podmínky a že každý může tedy mít svou dobrou šanci na trhu. Toto vše činíme pro občany, pro spotřebitele, protože pokud eh, soutěž na trhu funguje, tak eh, také trh skvětá. Je to z toho důvodu, že jsou zde um, dobré produkty a služby. A v Evropě máme výborné podmínky pro to, abyste lidé podnikali. Na tom se všichni shodneme. A já se domnívám, že to je také dobrý základ proto abychom hovořili o nové mé iniciativě, jak posílit vymáhání pravidel hospodářské soutěže v Evropě. Teď samozřejmě my hovořím o tom konzultačním procesu. Cílem je zamyslet se nad tím, jak dát příslušným národním orgánům, které mají na starosti vymáhání pravidel hospodářské soutěže, eh, větší mm, sílu jak eh, nám, jak eh, vám říkal pan předseda, minulý týden jsem vám zaslala e-mail, abyste měli k dispozici podrobnější informace o tom, co zamýšlíme. Takže teď mi dovolte k tomu pouze pár slov. Teď už je to více než desetka let, kdy se vnitrostátní antimonopolní orgány staly našimi klíčovými partnery v tom, jak chceme uplatňovat eh, antimonopolní pravidla ve všech členských státech v Evropské unii. My se bez těchto antimonopolních úřadů neobejdeme. Mm, samozřejmě komise má v této oblasti hodně kompetencí, ale bez pochyby se neobejdeme bez eh, vnitrostátních úřadů pro ochranu hospodářské soutěže. Už se spolupracujeme, máme Evropskou síť pro hospodářskou soutěž a od roku 2004 jsme přijali více než tisíc rozhodnutí, eh, které eh, jdou proti monopolům. A zhruba 85% právě eh, na tom se právě podílely ty vnitrostátní orgány. Myslím si, že to je výborný příklad toho, jak vnitrostátní orgány a evropské instituce mohou spolupracovat a je to tedy pro blaho všech občanů. Vy, poslanci, jste nás vždy podněcovali k tomu, abychom nadále rozvíjeli tuto Evropskou síť pro hospodářskou sítěž. Myslím si, že ten důvod je na snadě. Pokud chceme, aby hospodářská soutěž se pozitivně projevila v životech našich občanů, musíme zajistit to, že právně vnitrostátní orgány budou plně hrát svou úlohu. Nejedná se pouze o různé postupy nebo pravidla, Jedná se také o férové podmínky a o rovnost. Nemělo eh, by záležet na tom, v jakém členském státu žijete. Eh, tato, ehm, tyto pozitivní věci by měly být pro všechny. A bohužel eh, někdy se ta situace v členských státech liší, někdy se to liší stát od státu. Například v některém ehm, členském státu jsou úplně jiné Eh, výše pokut v některé zemi je třeba 25krát vyšší pokuta za stejný nelegální čin, který mm, byl třeba eh, v jiném členském státu ohnocen jinak. Eh, jde o to, že firmy, které nechtějí hrát podle pravidel, mohou mm, jak si uniknout tomu trestu tím, že změní svou právní identitu. Ne všechny vnitrostátní orgány mají dostatek zdrojů, aby mohly plně pracovat. A říkají nám, že by mohly být účinnější, že by mohly pracovat efektivněji, pokud by měli mm, ty správné nástroje a pokud by měli dostatek pravomocí. Toto jsou naprosto zásadní věci. Nesmíme nechat vnitrostátní orgány, eh, aby se sami museli potýkat eh, s různými eh, předpisy anebo i s našimi sděleními. Z toho důvodu jsem minulý týden zahájila speciální iniciativu, která má začít pracovat na nové legislativě, která má tuto situaci zlepšit. Eh, před minulý rok mé právní služby eh, přemýšlely o možnosti konkrétních opatření, jak eh, pomoci těmto orgánům na v členských státech. Získali jsme zpětnou vazbu, která nám ukázala právě oblasti, kde existují problémy a kde konkrétní akce může přinést výsledky. 4. listopadu jsme zahájili veřejnou konzultaci. Cílem je získat názory všech zúčastněných stran Eh, na mm, konkrétní akce, které jsou zapotřebí. Budeme se soustředit, eh, soustředíme se na tři oblasti. Za prvé, je zapotřebí zajistit, že vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže musí být dostatek zdrojů a pracovníků, aby mohli dobře pracovat. Za druhé je také nutné zaručit to, že zde budou dostatečné nástroje, které mají zjišťovat a sankcionovat porušení soutěžních pravidel. A za třetí je důležité, aby zde byly eh, programy schovývavosti, které budou podněcovat firmy k tomu, aby se tedy podílely na informování o existenci ilegálních kartelů, aby to všechno fungovalo účinně ve všech evropských zemích. Nesnažíme se změnit eh, postupy nebo kulturu jednotlivých členských států, ani nechceme změnit eh, orgány, které jsou v jednotlivých zemích určené na ochranu hospodářské soutěže. Chceme však alespoň zajistit to, že každý tento orgán bude mít k dispozici Eh, určitý minimální soubor nástrojů, které budou účinné pro vymáhání pravidel hospodářské soutěže. Je důležité tedy, aby eh, ta plnění těch pravidel nezáležela na zemi, v níž občané žijí, aby to bylo všude stejné. Z toho důvodu přikládám této práci velký význam. Je rovněž důležité hovořit o vašem zapojení, protože vy jste volení zástupci našich občanů. Domnívám se, že toto je takový typický příklad eh, věci, mm, kde musíme spolupracovat bok po boku. Eh, chceme do této konzultace zapojit i vás co do nejširšího eh, prostoru a doufáme tedy, že vy jako spoluzákonodárce nám také tedy pomůžete s tímto návrhem. Před dvěma týdny ukázala komise, jak může vypadat účinné, nezávislé a důsledné provádění vymáhání pravidel hospodářské soutěže. Děkuji vám, pane předsedo, pardon, děkuji vám také za ty komentáře, které zazněly na plenárním zasedání. Ehm, je důležité, aby to byly informace, které se dostávají k občanům, aby viděli, že naše úsilí má smysl došlo k uzavření dvou příkladů, které se týkají dvou případů, které se týkaly nadnárodních společností. Došli jsme názoru, že Fiat získal eh, nelegální státní podporu od Lucemburska a firma Starbucks získala nelegální právní podporu od Nizozemska. Dnes zde opakuji, že tato rozhodnutí vysílají zásadní důležitý signál členským státům a také i firmám, byť jsou malé nebo velké ten signál nebo to, to poselství zní, nelze využívat eh, daňové nebo nelze zneužívat daňové systémy tomu, aby byla poskytována eh, nezákonná státní podpora. Já také pouze začátkem mé práce, nikoli konec. I nadále budu eh, otevírat nové případy, které se týkají daňových rozhodnutí, pokud tam budou pochyby, že eh, pravidla nejsou dodržována tak, jak by měla být. A samozřejmě, pokud nějaký případ bude zahájen, tak budeme usilovat o to, abychom to dokončili a to co nejdříve. A zároveň nebudeme, mm, nikdy nebudeme um, budeme usilovat o to, aby naše práce byla kvalitní. <clears throat> Budeme také usilovat i o zlepšení situace v oblasti daňových rozhodnutí v členských státech. Budeme hledat co nejlepší řešení celé situace. Ehm, musíme vypracovat speciální pokyny Eh, abychom řekli, kde ta daňová rozhodnutí představují nezákonnou státní podporu. Myslím si, že naše vize politiky hospodářské soutěže je jasná, chceme otevřený jednotný trh, chceme rovné podmínky pro všechny, domníváme se, že tak je to spravedlivé a že to by, tak, tak to by měla vypadat každodenní zkušenost všech občanů, ať žijí v jakémkoliv členském státu. To je také podle mého názoru jediný způsob, jak zaručíme, že občané budou plně využívat eh, požitky jednotného trhu. A já si myslím, že jsou zde takové možnosti, ehm, lidé mohou vytvářet eh, nové podniky, mohou využívat inovace, mohou eh, je nabízet občanům v jiných zemích a tak dále. Velice se těším na dnešní diskusi. Eh, doufám, že se mě také budete ptát i na mnoho věcí, o kterých jsem se nestihla zmínit. Těším se na tu diskuzi a já sama se budu inspirovat a všechno také předám i pracovníkům mých služeb. Děkuji. Eh. A děkuji vám a jak jsem řekl, nesmírně si ceníme vaší práce. Máte naprostou pravdu vnitřní trh potřebuje nejenom rozhodnutí o jednotném eh, trhu, ale také eh, férovou hospodářskou soutěž, včetně pravidel státní pomoci. Státní pomoc může navíc být napojena na fiskální otázky, takže to je nová kapitola a já jsem rád, že jste otevřela tuto kapitolu a že eh, budete pokračovat v jejím řešení. A nyní podle Dehontova systému budeme rozdávat. Slovo jako první pan Bulgarbald za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Vestager, eh, děkuji vám za to, že jste se dostavila na náš, eh, na náš výbor. já se zaměřím eh, na v tomto prvním kole příspěvku na daňové otázky, neboť věč, pro většinu z nás je to klíčová záležitost chci vám položit dvě stručné otázky. Za prvé, jaký je váš postoj k myšlence nutnosti eh, zavedení eh, clearingového systému, systému zúčtování prostřednictvím eh, něhož by na evropské úrovni probíhal jakýsi screening daňových rozhodnutí z hlediska negativních, potenciálních negativních efektů na jiné členské státy. Jaké by to mohlo mít praktické účinky, včetně Eh, negativních vedlejších účinků. Za druhé, zmínila jste to a nedávno jste eh, to veřejně ohlásila eh, k těm daňovým rozhodnutím, tak vzhledem tomu, že už máte teď určité zkušenosti v této, v to, na tomto poli, tak jak je harmonogram pro přijetí těch pokynů pro osvědčené postupy, pro daňová rozhodnutí tak, aby existovala právní jistota jak pro členské státy, tak eh, pro podnikatele. To je druhá otázka. K té, tomu prvnímu dotazu, čili zda eh, tedy nepřistoupit k tomu používání toho eh, zúčtovacího systému, toho clearinghouse, tak mohlo by to členským státům jak si dávat pak eh, eh, takový pocit, že nezodpovídají za vlastní daňová rozhodnutí. Musíme si dát pozor, aby daňová rozhodnutí se nestala eh, nástrojem pro selektivní výhody, ale aby to byl skutečně nástroj pro poskytování právní jistoty. Proto je nesmírně důležité, abychom se snažili prosazovat pravidla OECD, eh, zejména aby existoval systém automatické výměny daňových rozhodnutí, aby byl co nejvíce prosazován. A myslím, že můžeme také pracovat na zvýšení transparentnosti na společném daňovém základu. A pokud je o ten zúčtovací ústav, tak ehm, to eh, mě přivádí k, té, k tomu druhému dotazu. Jistě na jedné straně můžeme mít jakési tradiční pokyny a já si kladu otázku, kdy budeme moci dávat státům eh, pokyny, které jsou eh, jaksi eh, na, jednu stranu velice leh, charakteru, tedy odlehčeného, ale zároveň praktického. Ehm, já doufám, že rozhodnutí, která přijímáme nyní a budoucí rozhodnutí, spolu s analýzou daňových rozhodnutí členských států nám pomohou v těchto otázkách postoupit, abychom v rozumném čase měli tyto pokyny k dispozici. Děkuji. Ještě máte pár vteřin, nechcete to využít, takže za SAD Peter Simon. Točme. Já budu hovořit německy. Eh, já vás tady také vítám eh, a mám veliký respekt k tomu rozhodnutí z minulého týdne, protože jste objasnili něco napříč Evropou, protože se nehovoří pouze o ilegitimním jednání, ale o ilegálním jednání. Eh, mnohé podniky, které které se na nás obraceli ve výboru tak, říkali, že to není ilegální. A já si myslím, že tímto eh, konstatováním je jasné, že to ilegální je. Eh, otázka pouze zní, zda toto jednorázové rozhodnutí je úměrné těm podkladům, které máme k dispozici prostřednictvím aféry LuxLeaks eh, jste vy a vaši kolegové vůbec schopni plně využít jejich potenciál? A další otázka se týká automatické výměny informací. Tady rada v podstatě eh, má, dá komisi k dispozici data, eh, které, ze kterých poplynou statistické poznatky, podle nichž komise, jakožto strážkyně eh, smluv a hospodářské soutěže, si má uchovat všechny informace, které by eh, sloužily k tomu, aby mohla dostat své funkci, tedy přeskoumávat, zda daňová rozhodnutí opravdu jsou slučitelná s primárním právem. Jak se k tomu stavíte vy? Eh, jaké informace byste potřebovali vy nejméně k tomu, abyste mohli plnit roli eh, strážce smluv? A třetí otázka se týká role komise v takzvané skupině Code of Conduct, skupině etického kodexu. E, o víkendu bylo v německém tisku zveřejněno i v tištěné podobě e, to, eh, tedy informace, které jsou upírány našemu parlamentu. Upírány proto, že ehm, členské státy z eh, důvodu důvěrnosti nám nedávají k dispozici příslušné podklady skupiny Code of Conduct. Eh, tyto, tyto informace zveřejněné v německém tisku ukazují na to, že už mnoho let členské státy už vlastně Eh, provozují tato daňová rozhodnutí velice dlouho a komise ve, společn- ve, ve skupině pro Code of Conduct je a eh, tato skupina eh, není žádný samostatný orgán, kde komise by nemohla vnímat určitá práva, která má, jestliže má povinnosti. Neboli jinými slovy, musí být právně činná, jakožto strážkyně smlouvy, jestliže obdrží informace od skupiny pro etické kodexu. Tak nemusí i tady konat tedy generální ředitelství, určitě ale se, se, se, se je stěží vázána více pravidly důvěrnosti než evropskými smlouvami. K té první otázce, zda budeme schopni dělat dost. Za prvé, e, já nemám ambice být Evropským daňovým úřadem protože máme e, úřady v členských státech a bylo by to zneužívání zdrojů. E, my se snažíme dosáhnout toho, že při, aby při pohledu do budoucna daňová rozhodnutí byla naprosto koherentní s pravidly státní pomoci. A toho si myslím lze dosáhnout na základě eh, zjištění z konkrétních případů. U těch dvou případů, o kterých jsme rozhodli, tedy Fiat a Starbucks, plyne eh, velice jasně metodologie pro rozhodnutí, tedy jakým způsobem rekalkulovat eh, daňovou zátěž těchto dvou konkrétních firm. Z toho plyne opravdu mnoho poznatků, protože tím tež se zabývá také OECD, tedy jak v případě vnitřního nacenění, aby, existovala, aby existoval vztah jedna ku jedné s tržními cenami. Aby tedy nedocházelo k přesouvání zisků za účelem nízkého nebo vůbec žádného zdanění. A tady si myslím, že pokud bychom využívali poznatky z těchto konkrétních příkladů správně, budeme z nich mít tomik poznatků, že vlastně nikdy nebudeme mít ambice kopírovat to, co už dělají národní úřady. Za druhé, k otázce statistiky. Eh, já eh, přesně neznám názor svého kolegy Moskovičiho, který má širší odpovědnost za daňové záležitosti, ale vím, že eh, u našich konkrétních případů je velice užitečné, že máme poměrně silné nástroje k tomu, abychom získali informace, které potřebujeme. A jak víte, když jsme diskutovali e, o e, žádostech o informace o daňových rozhodnutích ve všech členských státech, museli jsme e, přitvrdit a získávat a, a používat ostřejší a silnější nástroje, abychom se k těm informacím dostali. Z toho plynou dvě věci. Za prvé máme velice tvrdé nástroje a za druhé potřebujeme je. K té třetí otázce ohledně skupiny pro etický kodex. Já se domnívám, že její činnost je velice užitečná. Je těžké podívat se do minulosti a říci, že to, co, o čem se tam diskutovalo, by se mělo projevit na naší práci v budoucnosti. Protože podle mého názoru skupina pro etický kodex eh, připravuje půdu pro změnu vnímání eh, zdanění firem. A to si myslím, že je velice konstruktivní. konstruktivní. Děkuji, já jsem vám dal nyní pár vteřin více a nyní eh, za ECR pan Starbaty. Děkuji. Budu hovořit místo Kay Swinburne, která se nemohla zúčastnit dnešní schůze, protože musela jet s dcerou na nějaké testy do nemocnice. Paní komisařko, chtěla bych vám nejprve pogratulovat k nedávnému um, rozhodnutí nebo k závěru že došlo k, k, k, nelegální, k, pos, k poskytnutí ne, ne, státní podpory, nelegální státní podpory firmě Starbucks a Fiat. Um, toto bude i nadále velice důležitým nástroj pro boj s daňovými podvody. Mám dva, pro vás dvě otázky. Za prvé, můžete popsat, jak a do jaké míry považujete tato dvě rozhodnutí za odstrašující příklad pro budoucnost, pro státy a pro společnosti. Také by mě zajímal váš názor na, nedávný, na nedávnou dohodu, která se týkala projektu BEPS o ECD, která má usilovat o e, snižování vyhýbání se Je zde celý balík e, opatření, který byl nazván tím, že to je vlastně obrovská průlomová změna, která by měla mít velký dopad na daňovou oblast. Souhlasíte s tím? Pokud ano, do jaké míry považujete právě ten rámec BEPS eh, i e, také za, za něco, co může vlastně ovlivnit i projekt zavádění CCCTB v Evropské unii. A víte, že několik členských států je právě proti tomu projektu CCCTB, tedy zavádění společného daňového základu pro e, daně fyzických osob. E, ano, děkuji. Já nejprve tedy popřeji vaší kolegyně, aby tedy všechno dopadlo dobře v té nemocnici a děkuji také za ty otázky. Takže za prvé, mám eh, vůbec už zkušenosti z toho prvního dne, kdy jsme pře- eh, prezentovali ta rozhodnutí a vidíme, že opravdu jsme vyslali signály jak státům, tak eh, firmám. Jednak je zde konkrétní částka, kterou, která musí být vrácena, za druhé je zde také nová metodika, mm, abychom se poučili z těchto situací, abychom zlepšili to, jak se má příště mm, pokračovat. Za druhé, projekt BEPS OECD který se týká oslabování daňové základny a přesouvání zisku. Já s ním souhlasím. Ehm, také se zde bude brzy konat schůze zemí. Ukazuje se, že to je projekt, který se netýká pouze Evropy. Potřebujeme, aby se do toho projektu zapojilo co, ví, co nejvíce zemí, aby, abychom zajistili, že daně se budou platit tam, kde dochází k ekonomické činnosti, tam, kde se vydělají, tam mají být placeny daně. Já mám zatím pouze malé zkušenosti, ale Eh, vím, že musíme mluvit velice opatrně. Eh, pokud by tento projekt byl eh, zrealizován, tak by to byl dobrý úspěch. Za, druhý, za druhé, co se týče propojení s, s projektem CCCTB, nesouvisí to pouze s nadnárodními firmami, ale i s malými firmami. Hmm, nějaká firma třeba podniká ve dvou nebo ve třech zemích. Je důležité, aby země věděly, jak to bude s daněmi, aby pak také třeba mohli ušetřit na svých daňových poradcích. Takže to je vlastně takový eh, poměrně ambiciozní cíl, který se týká tady toho projektu společného zdanění. Děkujeme. Nyní za liberály pan Ramon Tremosa. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený, vážená paní komisařko, vážení kolegové, dovolte mi nejprve upozornit na velikou důležitost vašich eh, rozhodnutí, které se týkaly Fiatu a Starbucksu. Já doufám, že v těch vyšetřeních eh, půjdete až do samého konce. Mám dva důležité dotazy. První se týká well, Google, pardon, v případy Google. Eh, je důležité, aby se tedy ehm, vyjadřily tyto věci, které se týkají vyhledávačů a vyhledávacích systémů Androidu a tak dále. Takže bych se chtěla zeptat, zda byste mohla eh, parlament informovat o nejnovějším vývoji. Dále otázka, která se týká pokud. Nedávno řekl Google, že Evropská komise nemá vlastně žádný právní základ k tomu, aby stanovovala uh, pokuty. A to tež řekl Microsoft před několika lety. Jaký na to máte názor? Já bych trval na tom, že pokuty by se měly počítat podle um, újmy, podle škody, která byla způsobena. Myslím si, že bychom se měli vrátit minimálně do roku 2006, od kdy tedy začala vlastně být um, um, ta újma. A pak se chci zeptat ještě na hospodářskou soutěž. Myslím si, že generální ředitelství pro hospodářskou soutěž by se mělo propojit také s GŘ MOVE. Jedná se zejména o státní podporu. Máme eh, problémy s přepravci. Jedná se zejména o leteckou dopravu ukázalo se, že příslušné nařízení není příliš účinné. Komise nyní vidí, že jsou zde určité dotace, které se však vlastně mohou po, potom eh, dostat do té kategorie nelegální státní podpory, pokud by se používaly z určitých podmínek. Chci se zeptat, ta komise chce přijmout nějaké závazné a eh, transparentní podmínky, které se budou týkat eh, mm, letecké přepravy také se chci zeptat, jak je to s kontrolou vlastnictví evropských aerolinek. nedomníváte se, že by bylo zapotřebí revidovat tato opatření v rámci takzvaného balíčku letištní o letecké dopravě? Děkuji. Takže za prvé ke Google. Ehm, to vyšetřování k Androidu, to bylo zahájeno v Dubnu a zdá, stále ještě to eh, probíhá, takže uvidíme, až bude rozhodnutí. Pokud jde o, o ten e, tedy případ e, s tím nákupy, tak e, tam analyzujeme detailní odpověď ze strany Google a budeme muset vzít v potaz další data jak od Google, tak od třetích stran. Pokud jde k postihům, tak to, to jsou, ty se stanoví eh, na základě eh, závažnosti a eh, samozřejmě na základě doby trvání musí být silné, aby měly odrazující účinek. V případě kartelu třeba to musí být něco, co opravdu ehm, reflektuje tu škodu, to poškození ze strany toho kartelu. pouze v nedávné době eh, jsme eh, měli tedy nějaké eh, případy neevropských firm, ale nicméně to byly kartely, které ovlivňovaly i evropské trhy. Myslím, že to bylo 116 milionů eur. Nakonec ten postih můžeme také postihovat i mezinárodní společnosti, pokud jejich činnost má dopady na evropský trh. Pokud jde o letectví, eh, tak eh, tam jsme eh, tedy zapojili do toho DG Move, protože existují rozmanité okolnosti, kdy naše konektivita se výrazně zvýšila ve prospěch občanů. Pořád ještě zbývá dořešit hodně otázek týkající se hospodářské soutěže za hranicemi Evropské unie spolupracujeme s kolegem Vulcem, eh, aby eh, chom to vzali v potaz, až se budou eh, formulovat doporučení pro oblast letectví. Paloma López za GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit španělsky. Děkuji za to, paní komisařku, že jste se dostavila na eh, naše dnešní zasedání. Naším hlavním zájmem je zajistit, aby politika hospodářské soutěže sloužila k efektivní regulaci trhu, tak, aby prospívala našim občanům a spotřebitelům spíše než velkým nadnárodním společnostem. A za tímto účelem potřebujeme tento nástroj k tomu, abychom napravovali ty negativní externality a abychom e, zajistili dodržování e, pravidel hospodářské soutěže. E, velice s, s velkým zájmem jsem si vyslechla vaše, vaše připomínky a názory, ale zajímalo by mě, jak zajistíte nezávislost těchto orgánů. A to nejen těch státních, ale také soukromých hráčů na trhu, kteří zasahují do legislativního procesu. A uzavřu ještě několika dalšími otázkami. Zamýšlíte se v rámci komise sociálním dumping, nad sociálním dumpingem jakožto eh, určitou eh, potenciální konkurenční výhodou? A pokud ano, tak jak tomu eh, přistupujete? Chystáte se přijmout nějaká opatření v případě Starbucks a Fiat, aby ty částky, e, které budou takto získány, se dostaly těm státům, kde je tvořena skutečná hodnota přidaná? A dále e, ochrana sektoru obnovitelných energií ve Španělsku vzhledem k novým postupům, které vytváří velké rozdíly oproti regulačnímu rámci ve zbytku Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Nejprve k otázce zajištění tedy eh, nezávislosti eh, těch orgánů hospodářské soutěže. Máme několik takových podnětů, ale důležité budou i veřejné konzultace, protože recepty jsou rozmanité. Už se to dělá eh, mnoha různými způsoby v některých členských státech je to velmi, na velmi dobré úrovni, jinde je stále ještě prostor ke zlepšení. A chceme, aby nám eh, se lidé podělili eh, s námi o své zkušenosti, aby řekli, tohle a tohle funguje dobře. Ehm, pokud jde o sociální eh, dumping, to se spíš týká některých mých kolegů více přímo, ale máme nový soubor pravidel, který říká, že není přípustné um, pomáhat, podpořit um, firmu v nějakém eh, stěhování, pokud může dělat eh, to samé ve původním členském státu. Protože jistě stěhovat by se firma eh, měla, ale ze správných důvodů a ne protože dostane nějaký grant. To není přímo sociální dumping, ale tím vám chci jenom naznačit, že nám eh, záleží na tom, aby když se společnosti stěhují, aby to nebylo z nesprávných důvodů, jako jsou eh, dotace, eh, granty a podobně. Třetí otázka, opatření k tomu, aby se vrátily ty získané částky těm státům, kterým kde vzniká ta hodnota, jak říkáte, my. Ehm, samozřejmě získáme státní pomoc v případě, kde byla nekompatibilní se eh, smlouvou, ale nemůžeme dělat to, co eh, jste zmínila vy. Eh, jak bychom to mohli udělat jedním opatřením, aby se ty prostředky vrátily? Já myslím, že to je diskuze, která by se měla vést v širším kontextu, nejenom v, v rámci státní pomoci a daňových otázek. A v neposlední řadě je tu také otázka obnovitelných energií, která zazněla. Já eh, tu nemám eh, podklady ke španělskému eh, případu, ale ráda bych se k němu vrátila, protože bychom si přáli, aby integrované, aby obnovitelné energie byly integrovány do systému produkce energie, zvláště teď, když vidíte, že eh, solární energie, tam se hodně dramaticky změnila cenová situace, náklady produkce, eh, je to mnohem, eh, lze to teď provést tak, aby to bylo mnohem levnější pro daňové poplatníky, ale nemám přesnější podklady k španělské situaci. A nyní Filip Lambert ze zelené. Děkuji, Markusi. paní komisařko, Eh, když se mě eh, někteří, když se mě někteří ptají na Junkerovu komisi, eh, tak Eh, oni mohu říct určitá pozitiva, ale vy jste eh, čestou výjimkou, bohužel. Eh, já si myslím, že bych to měl říci jasně. Pokud jde o vyšetřování daňových rozhodnutí, tak samozřejmě se připojuji k blahopřáním k dobré práci. Já jsem rád, že toto tabu otevřel váš předchůdce pan Albunia, Albunia a vy, to, vy se jim věnujete s gustem. Říkáte, že ještě není konec. Říkáte, že budete prošetřovat další další případy. Eh, existují tisíce daňových rozhodnutí. Jak je budete vybírat nebo jak budete identifikovat případy, jimiž se budete zabývat a s nasazením jakých zdrojů, protože vy máte omezené zdroje tak jako každý. To je má první otázka. Eh, druhá otázka, Volkswagen. V mnoha zemích eh, firma nebo zákazník, který kupuje produkty od Volkswagenu, Eh, dostává dotace eh, v podstatě na základě falešných informací. To vlastně je narušování trhu. Eh, jak hodláte postupovat, pokud se ukáže, že Volkswagen okamžitě podváděl, to, to sice víme, ale pokud v takovém případě členské státy se nebudou snažit zpětně získat peníze, které Volkswagen nebo další čerpali nelegálně na základě špatných informací. Děkuji vám. Já si to beru k srdci. A za druhé, máte pravdu, že rozhodnutí je velice mnoho. Momentálně analyzujeme 300 rozhodnutí z členských států, kde existují daňová rozhodnutí a jak už jsem říkala, našli jsme výborné příklady, které jsou přesně podle pravidel dobře zdokumentované, jednoznačné, nenechávající prostor pro pochybnosti a pak jsou tu ty druhé. A my se snažíme najít případy, které jsou zjevné, do očí bíjící protože, e, a to je můj osobní názor, e, z těch bychom získali nejvíce ponaučení pro všechny, samozřejmě zejména pro dotyčné firmy a členské státy. A budeme muset začít od konce. Protože máme-li odůvodněné pochybnosti, že tady se nedodržovala pravidla, e, pak budeme muset otevřít určitý případ v této oblasti a budeme to muset dělat se zdroji, které máme. A co nejlépe je reorganizovat tak, abychom podporovali ten ústřední tým, který se tím zabývá. Abychom znásobili naše úsilí. Ale jak jste sám říkal, každý je pod tlakem omezených zdrojů. My se ale snažíme v tomto rámci dělat, co je v našich silách. Pokud jde o Volkswagen, tento případ se stále ještě prošetřuje, takže těžko vědět, co přesně v následujících měsících vyjde najevo. Státní dotace, které získal Volkswagen, jsou podle mého názoru poměrně jasné. Jsou to investice do výzkumu, vývoje a tak dále. Ale já vám nemůžu říci nějaké konečné číslo, eh, kolik eh, státních dotací Volkswagen načerpal. Eh, jedno pozitivum tady je, a sice, že 1. července příští rok všechny členské státy zveřejňují, jaké státní dotace poskytují a komu. To je v rámci programu modernizace státních dotací a do značné míry právě eh, ta decentralizace eh, počtu eh, rozhodnutí povede k transparentnosti. Takže v podstatě bude v budoucnu možné zjistit, který stát dal kolik peněz které firmy. A já si myslím, že to bude velmi užitečné, pokud někdy dojde k podobné situaci, jako je tato. Budete se ale zabývat těmi dotacemi, které už dostal Volkswagen za prodej zelených aut, pokud nebudou zpětně načerpány Budete se tím zabývat? To bude záležet na tom, jak se ten případ vyvine, protože v současnosti o tom zkrátka vím příliš málo a myslím si, že málo kdo o tom ví. Děkuji a není za EFDD pan Markovali. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní komisařce za to, že přišla odpovídat naše otázky. Já musím říci, že vám nezávidím v této době, protože jste pod velkým tlakem, v neposlední řadě pod tlakem médií. Každý den vypukají skandály a všichni chtějí spravedlnost daňového systému. Já jezdím po Itálii a vysvětluji případy, jako je Fiat a Starbucks veřejnosti. A veřejnost samozřejmě chce jasné reakce ze strany členských států a Evropské komise. A je poměrně absurdní, že e, nadnárodní koncerny e, jsou trestány, jako je tomu v případě Starbucks a Fiat, e, ale potom platí daně v zemích, které eh, mají vytvořený systém, který poškozuje ostatní evropské země. Eh, to je poměrně absurdní a eh, lidé na veřejnosti se mě ptají, kdy konečně vznikne nějaký konzistentní fiskální systém, který nebude hrát do ruky těmto velkým uskupením. Já nechci být za několik let dědečkem jako někteří mý kolegové a stále se zabývat tím stejným problémem ještě tou dobou. E, my proto vítáme tu veřejnou konzultaci a snahy o vytvoření systému, který bude fungovat, ale potřebujeme konkrétní časový plán Eh, nechceme, aby byly otvírány nové případy, aby bylo vidět, že něco děláme, ale přitom, aby se nic neudělalo. Takže já se ptám, existuje skutečná vůle s tím něco dělat, protože například po každé ECOFIN přijme nějaké rozhodnutí a pak se nic nestane. V říjnu se naskytla ohromná příležitost schválit zprávy podle jednotlivých zemí a transparentní výměnu informací, která by zablokovala přímo u zdroje tento nemorální systém. Nicméně členské státy tu příležitost nevyužili a nejednali. Má tedy veřejnost věřit v instituce, anebo e, si z nás členské státy utahují? My potřebujeme selský rozum, abychom e, převlád, abychom ovládli tuto debatu. Já jsem ještě mladý, ale zabývám se tím už dlouho a uvědomuji si, že jde o velice obtížnou problematiku. E, nechci tady plítvat časem protože si nemyslím, že tento systém eh, je v souladu s veřejným zájmem. Eh, já čerpám z vašich výroků určitý optimismus, protože eh, čím více pozornosti věnují tomuto tématu voliči, občané, tím spíše budeme moci se pohnout z místa vůbec nic nebrání jednotlivým členským státům eh, provádět změny, klidně dnes. Takže eh, je obrovským úkolem voličů eh, tlačit na to, aby toto téma nezmizelo z našeho zřetele, aby eh, daňové, daňová rozhodnutí v těch zemích, kde existují, byla podle pravidel, aby to bylo podle cen, které existují na trhu, aby nedocházelo k přesouvání zisků a tak dále. Známe příklady. A pokud budeme spolupracovat, pak zajistíme, aby nikdo neměl pocit, že podmínky nejsou nastaveny rovně, nebo že neexistuje férová šance pro všechny firmy, aby e, přispívaly k daňovým příjmům určitého členského státu. A to je velice důležité, protože my můžeme něco dělat s nástroji státních dotací, e, s legislativou, e, která částečně prošla parlamentem a radou ohledně automatické výměny informací, ale aby se konkrétní členské státy začaly měnit, tak to mohou s tím klidně sami začít. Eh, já se snažím postupovat co nejrychleji vpřed a eh, udílet pokyny, jak to dělat, pokud členské státy mají pochybnosti ohledně toho, eh, jak přesně jednat a jaké kroky podniknout. Já souhlasím. Já mám stejný pocit, že lidé od nás očekávají, že změníme systém, protože všichni vidíme, že tisíce firm daně zkrátka platí. A potom jsou tu jiné firmy, které mají zdroje na to, aby provozovaly daňové úniky a některé z nich velmi agresivně. A mají sami zkušenosti s tím, co vlády dělají, aby si hlídali svůj národní rozpočet, eh, tedy zvyšují daně z příjmu, snižují výdaje a tak dále. A to ovlivňuje naše očekávání. Já si myslím, že naše dosavadní dnešní diskuze je velice slibná a že budeme moci eh, něco učinit. Pokud budeme hovořit s národními parlamenty, jako to dělá výbor tak, tak tím lépe. Děkuji, nevidím tu žádného kolegu z ENF a proto dávám slovo našemu zpravodaji, zpravodají výroční zprávy o, hospod, o politice hospodářské soutěže panu Werneru Langenovi. E, děkuji, paní komisařko. E, máme radost, že se nám s vámi dobře spolupracuje a já bych chtěl hovořit o dvou tématech. O jednom z nich už se diskutovalo, to jsou e, daňová rozhodnutí. Mně napadá jeden problém, který mi přijde takový trošku zvláštní ohledně daňových rozhodnutí tresty, které byly firmám uloženy, e, vlastně jdou proti těm státům, které ale nejsou oběti, ale pachatele. To normálně nejde. Ty státy e, vlastně jsou chráněny za to, že dostali dodatečné peníze. To má uklidnit trh a má to ukončit dosavadní praxi, ale je to něco úplně jiného než kartelový postup. Tresty v kartelovém postupu, e, tam ty, peníze, tam ty pokuty jdou do evropského rozpočtu. A já si myslím, že když jde o daňové otázky, mělo by to jít stejnou cestou jako tresty v kartelových postupech, kde oběťmi jsou jiné státy které, eh, protože vlastně byly poškozeny tímto opatřením narušujícím trh. Eh, a eh, mě poměrně udivuje, že Nizozemsko a, e, Nizoze- a, a Lucembursko e, ty peníze dostanou a někteří už vyhrožují žalobami té zlé komisy. a podle mého názoru je tady potřeba změnit přesvědčení. E, musíme vyvinout ještě více tlaku na členské státy, aby, aby změnili situaci dobrovolně. To by byla nejlepší cesta. A druhý bod se týká spolupráce s národními úřady pro hospodářskou soutěž. To je podle mého názoru názoru dobrý návrh. E, e, I tady, když to analyzuji, tak převážně se to týká kartelové spolupráce. No, vystavili vyličila eh, tisíce případů, kde to dosud funguje, eh, takže eh, pokud jde o vyšetřování v kartelovém postupu, tak to je správné, ale tady je mezera, kterou představuje státní dotace. Já už jsem tady poslancem mnoho let a absolvoval jsem mnoho diskuzí o státních dotacích a ta vlastně je, je upravována národními vládami a ne úřady. Vláda musí sama rozhodnout o ilegální ani státní pomoci. To dosud nefunguje a proto e, se vás ptám, jak vidíte tuto oblast spolupráce? E, není tady potřeba e, vytvořit větší tlak na členské státy? Není to nutné? Well, I think... Co se týče mého názoru, tak ty do vybrané daně e, jdou, e, by měly jít daňovým poplatníkům a ne státu. Myslím si, že máte pravdu v tom, že je to určitý paradox, protože e, stát, který poskytl určitou selektivní výhodu, dostane vlastně on sám zpátky ty peníze, ale myslím si, že se to týká těchto případů. Já ale nevím, zda už máme takový systém, kde bychom dokázali si, že nějaký další členský stát byl poškozen, takže musíme se v tom posunout dále. Musíme zjistit, jak, jaký, k jakému zisku tam došlo, nebo jak, jaký byl ten zisk. A musíme to vlastně souvisí i s tím, abychom postoupili s transparentností a s projektem CCCTB. Ale podle mého názoru je to tak, že ty peníze nakonec se dostanou k daňovým poplatníkům, kteří Eh, patří do té země, která žádá ty peníze zpět. Za druhé, máte naprostou pravdu v tom, když říkáte, že eh, ta spolupráce s vnitrostátními orgány pro ochranu hospodářské soutěže se týká zejména eh, spolupráce v boji proti kartelům. Ehm, členské, tyto orgány dělají celou řadu dalších rozhodnutí, musí ohodnotit, zda vůbec eh, má cenu pouštět se do toho eh, řízení. Za druhé tedy, jak je tam transparentnost. Eh, je důležité, aby pro občany to bylo transparentní, jak dochází k vynakládání peněz. Myslím si, že zde se tedy tyto orgány rozhodují, berou také v úvahu například výjimku, výjimky, blokové výjimky a pravidlo de minimis, Rozhodují se také, zda tady má dojít k tomu šetření, někdy se také může to eh, šetření vést ex officio. Myslím si, že je důležité také trvat na tom, že tato komise i ty následné komise musí eh, se tomu věnovat. Pokud eh, určitá, určitý stát dává výhodu nějaké firmě, tak se tím pokřivují rovné podmínky na trhu. Děkuji a nyní za skupinu SAD dávám slovo panu Topolsane. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já jsem také velice zvědavý na to, jak to bude s pokračováním těch věcí, zejména také to souvisí i s těmi zjištěními výboru TAX, který byl v Evropském parlamentu. Domnívám se, že zřízení výboru TAX byl jedním z nejlepších politických produktů tohoto funkčního období Evropského parlamentu a i ta zjištění a všechny eh, skutečnosti, které zjistil, jsou nesmírně významná. Chci říci, že už teď jsme, nebo už několikrát jsme zdůraznili, nebo upozornili jsme, ukázali jsme prstem na několik velkých ryb, které nejsou příliš ochotné platit daně. A já doufám, že vaše útvary se teď do toho ponoří, aby eh, nechytali nebo aby se mm, nezajímali pouze o ty velké ryby, ale i o té středně velké ryby, které usilují o určité eh, výjimky v této daňové situaci. Chtěl bych vás upozornit na jednu věc která vystala z mé země. Jedná se o Maďarsko. Maďarská vláda nejprve zrušila veškerou, eh, lot, veškeré loterie a celý příslušný průmysl. A všechno se vlastně, ty koncese udělala pouze jednomu subjektu. Mm, jednalo se tam i určité daňové úlevy. Tato, tento jeden subjekt si nyní může odepsat dokonce z daňového základu Eh, pardon, tedy ne z daňového základu, ale dokonce přímo z těch vypočítaných daní si může tento subjekt odečíst i poplatky za tu koncesi. Takže to je eh, samozřejmě tedy to pak pokračuje dále. Tento příběh jde o to, že tento subjekt, tato osoba je jeden z nejlepších eh, přátel maďarského prezidenta. Ehm, maďarský parlament učinil takový zákon, který říká, že celé to odvětví loterií a sázek může být předáno pouze do určitých eh, jakýchsi spolehlivých rukou, takže vlastně se jedná o celou takovou velkou oblast státní podpory. Pak mám ještě druhou věc, na kterou byste možná mohla odpovědět rychleji, protože už jste na to určitě několikrát odpovídala. Zajímalo by mě, jaký je váš názor na ten eh, takový nový fenomén. Jedná se o e, podniky, které jsou e, vedené v rámci komunity. V některých zemích jsou, jsou zakázány, v některých nikoli. Tak mě zajímá, e, jak se na to díváte. Ano, děkuji. Já si myslím, že velikost těch ryb, zda se jedná o velkou rybu nebo ne, to je otázka do diskuse. My jsme se třeba zabývali Starbucksem a Fiatem, ale vlastně ne celou tou firmou, ale pouze částí Starbucksu a částí Fiatu. A to je právě vlastně součást té, um, jedná, se, jedná se tam vlastně o pokutu ve výši 20-30 milionů a když to porovnáme s velikostí Starbucksu, tak to vůbec není žádné velké číslo, ani když to porovnáme s velikostí Fiatu. Důležité je, že se jedná o princip, Musíme zajistit, že, že, že to bude dobře fungovat. Tam v tom Starbucksu se jednalo o určité poplatky za know-how, za, za odečty, za know-how. Takže myslím si, že se musíme zabývat těmi principy. A ten princip pak musí platit pro firmu, ať už je velká nebo malá. Ten další případ, kterému jsme se věnovali, eh, nebo ty další případy byly jiné, ale tam se to také týkalo daní a budeme postupovat podle mm, podobných principů. Co se týče Maďarska a toho odvětví sázek a loterí, Nevím teď, jak je to úplně, jaká je aktuální situace. Vy jste se mě zeptal na celou řadu otázek. Možná by bylo lepší, kdybychom se k tomu vrátili někde v budoucnu, ehm, protože konkrétně s maďarskými orgány řešíme celou řadu věcí. Ptáme se na otázku zdanění jak je to se zdaněním vnitrostátních a zahraničních firm. Dále, co se týče toho community sharing business, jsou velice úzce spolupracuje s komisařkou Běnkovskou, s komisařkou Bulcovou v oblasti dopravy, s těmi my tři máme různá portfolia, ale pokud se spojíme, můžeme se na všechno podívat eh, komplexněji, konkrétně i na tyto sdílené služby. nová, některá nová digitální odvětví přináší nové věci, některé jsou pozitivní, jsou zde nové služby, ale je na, na místě ptát se také, jak je to se zdaněním, jak je to s, s sociálním zabezpečením. Takže my teď na tom pracujeme. Děkuji nyní za skupinu EPP, paní uh, Děkuji se, jsem ráda, že jste zavítala na výbor. Děkuji za vaši dosavadní práci. Myslím, že ehm, to skutečně si vyžaduje notnou dávku ehm, odvahy a úsilí v poslední době řešit tyto otázky. Moje otázka navazuje na posledního předřečníka. Minulý týden eh, jsme, jste, se, jste řekla, že naše digitální eh, jednotná ekonomika bude fungovat jedině za předpokladu, že eh, naši spotřebitelé budou moci bezproblémově kupovat eh, zboží online přes hranice. Ale pokud budeme sdílet služby a zboží, může naše ekonomika růst ehm, i takovým velice dramatickým tedy způsobem, kdy můžeme sdílet auta, domovy a tak dále, ta tak, takzvaná kolaborativní uh, ekonomika, eh, ekonomika sdílení. Eh, to může být dobré pro ekonomiku jako celek, ale zároveň se tu nabízí řada otázek právě soutěžního charakteru. Proto vítám vaše šetření v oblasti elektronického obchodu abychom si udělali představu o neférových postupech v této oblasti. Možná teď je to trochu přemrštěné, ale když se podíváme na nedávno nastartovanou strategii pro jednotnou, jednotný trh a agendu pro kolaborativní ekonomiku, tak jakým způsobem budete postupovat při formování této eh, agendy? Existuje v rámci to, toho elektronického obchodu nějaký um, prostor pro um, regulaci tedy i této agendy? Ano, doufám, že ano, protože jistě, že když děláme se nějaké sektorové hodnocení nebo šetření, tak je to proto, že tam něco nefunguje. Třeba méně než 10% našich malých a středních podniků se podílí na přeshraničním obchodu. Proč? Na první pohled je to mnohem jednodušší, než muset mít ehm, kamenný obchod zaměstnávat prodavače a tak dále. Proč? Jsou tu eh, eh, bariéry, neumožňují to jejich dodavatele. Myslím, že najdeme určité případy. Myslím, že budeme moci eh, také dávat vstupy a podněty dalším kolegům, kteří mají větší legislativní zodpovědnost. Budeme se snažit zaměřovat na analýzu tedy reakcí. Děkujeme velice samotným eh, podnikům za to, že nám poskytují podněty třeba geoblokování. Jak můžeme eh, ty výstupy potom využít, jak je může využít například pan Ansip eh, ve svém rezortu, aby lidé si mohli přenášet obsah, za který zaplatili? K tomu můžeme vy, využít tedy ty, tyto nástroje soutěžního charakteru a jistě z toho vzejdou nějaké vhledy, které budou užitečné pro další kolegy. Děkuji. Takže další na seznamu za SAD je Nina Gill. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, paní komisařko, ocelářský průmysl ve Spojeném království je eh, klíčový z hlediska Ehm, podněcování ekonomiky z hlediska toho, že eh, zodpovídá za tisíce pracovních míst, třikrát více pracovních míst, eh, na něm závisí i v širší ekonomice nepřímo. 30 až 45 miliard britského HDP ročně je tvořeno právě tímto sektorem. Ten je obzvlášť důležitý pro můj region, nebo dodavatelský řetězec, který eh, závisí na oceli to je asi 250 tisíc pracovních míst, takže ta krize, o které se teď hovoří, to jsou vysoké eh, ceny eh, eh, vstupu energie. A mm, jeden, mm, právě jsem slyšela, že teď zemřel ředitel jedné z těchto ocelářských firm, spáchal sebevraždu. A, ale záleží na té, na té na, tomto, na této firmě vysí celá uh, řada, uh, celá řada pracovních míst. A často je viněna Evropská unie za ne, nedostatku um, aktivního přístupu, že se nic nedělá, uh, například ve věci antidumpingových opatření. Proto máme krizi, protože klesla cena oceli někdy jsou, myslím, dobré důvody ke státní pomoci. E, samozřejmě může být i nelegitimní, ale může být také legitimní. E, zajímalo by mě, jestli komise v některých oblastech udělala výjimky, kde je ochotná e, schválit státní pomoc. A jestli jste také finalizovali opatření proti dumpingu, to znamená proti eh, přehnaně levném, levným dovozům ocely. Já si myslím, že ocelářství je eh, významné pro Evropu jako celek. Eh, celá řada členských států má významné ne, ocelářské odvětví. Samozřejmě produkty ocelářství jsou důležité také pro stavebnictví a celou řadu dalších oborů. A e, Evropa je stále ještě čistým e, vývozcem, exportérem oceli, což e, svědčí o kvalitě evropské oceli. Existuje obrovská škála ocelářských produktů. Není to zdaleka homogenní. Takže lidé, kteří zodpovídají třeba za antidumpingová opatření, tak samozřejmě nemají snadnou práci. aby existovaly přímé kroky, když zjistíme, že dochází k nějakému dumpingu, ale by mohly také, mohly také eh, eh, firmy získávat ocel, kterou potřebují pro svůj, pro svůj provoz. Já sama se přímo nepodílím na antidumpingových ehm, krocích, ale vím, že eh, příslušně, ehm, příslušní kolegové v komisi se tím zabývají a že snaží, aby tato opatření byla vyvážena vážou nás rozhodnutí hlav státu a vlád z roku 2013, které neumožňuje státní pomoc ocelářství. Před předtím těchto rozhodnutí tomu předcházelo velmi bedlivé rozhodování a uvážení. A bylo to rozhodnutí tedy přijaté po, po velice zralé úvaze, a um, jistě, že se snažíme například, eh, existují určité výjimky v případě eh, transformace směřující k eh, ekonomice založené na obnovitelných energiích a my jednáme se Spojeným královstvím, aby tyto možnosti byly přínosné i pro Spojené království, tak jako sloužily jiným. Now I give Děkuji vám a nyní dám slovo znovu za EPP Burkardu Balcovi. Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké otázky mám. Jedna se týká zpráv o jednotlivých zemích. Paní komisařko, myslíte si, že určité typy zpráv pod jednotlivých zemích eh, pomohou identifikovat ilegální státní dotace eh, udílené nadnárodním koncernům v budoucnosti? a e, jak by museli vypadat, e, pokud by neměly být firmy ve znevýhodněné pozici e, vůči svým rivalům ze zemí mimo EU? To je první otázka. A druhá je konkrétnější a týká se rozpočtu na rok 2016. Náš výbor ve svém stanovisku k rozpočtu na rok 2016 navrhl alokovat více zdrojů Eh, na výdaje související s politikou hospodářské soutěže, abychom posílili boj proti agresivnímu daňovému plánování nadnárodních koncernů. Eh, jak byste mohla eh, upřímně odhadnout, jaké potřeby dodatečných zdrojů existují? Děkuji. Pokud jde ke zprávám eh, po jednotlivých zemích, tak eh, tady existují dvě otázky, na které je třeba odpovědět ještě předtím, než komise může předložit eh, nějaký návrh. Je zajímavé, že vy už se zabýváte zprávami o jednotlivých zemích ve finančním sektoru. E, to by vedlo k závěru, že pokud by se to povedlo a pokud by to fungovalo, pak by tu byl e, prostor pro zprávy po jednotlivých zemích, aniž by to e, znevýhodňovalo firmy, které by se mohly rozvíjet a prosperovat. A jestli tyto zprávy eh, jako, jako takové mohou poukázat na ilegální státní dotaci, tak tady si myslím, že je potřeba zkoumat jednotlivé případy a zjistit všechny eh, detaily eh, daňových rozhodnutí. Myslím si, že to může fungovat jako prevence ilegální státní dotace. Je potom mnohem zjevnější, že daně se platí tam, kde dochází k vytváření zisku. Takže já si myslím, že z principu je velmi důležité eh, ubírat se tímto směrem. Něco jiného potom je, abych odpověděla na vaši otázku, jak to udělat tak, aby firmy nebyly znevýhodněné. Na to nemám zatím definitivní odpověď. Vím, že kolegové na tom pracují, protože by bychom neměli škodit eh, podnikům, eh, mělo by to spíše odrážet eh, jejich potřebu vyšší transparentnosti. Pokud jde o rozpočet na následující rok, tak ošidné je, že vždycky samozřejmě můžete využít více zdrojů a velice těžké je říci, kolik navíc by se hodilo. Já mám pevnou víru ve svého kolegu, který s vámi vyjednává o rozpočtu na rok 2016 a v další kolegy a e, ten výsledek budu brát jako daný a v jeho mantinelech se pokusím dělat, e, co bude v mých silách, e, abychom, abych směřovala k těm cílům, které, jak se domnívám, jsou pro nás společné. Děkuji vám a nyní za socialisty kolega Fernandez. Já mám několik otázek. Za prvé, máme tu eh, procedurální otázky. Máme nějaké datum, kdy budeme znát výsledky vyšetřování Amazonu a Apple? A druhá otázka. Eh, abych navázal na otázku Niny Gill. Vedou se diskuze ohledně toho, že Čína eh, je považována za tržní ekonomiku. Eh, pokud je mi známo, eh, máte na starosti také zajišťování hospodářské soutěže na evropském trhu a jsou jiní komisaři, kteří jsou více zapojeni do otázky mezinárodního obchodu. Ale chtěl bych se zeptat vás na váš názor. Myslíte si, že vláda, e, která je řízena centrálně a udává e, úrokové míry e, a ceny a vlastně míry vstupu do výrobního procesu a tak dále, to vše je řízeno státem v Číně. Může taková ekonomika být označována za ekonomiku tržní? Je to centrálně řízená ekonomika, nebo ne? Eh, což způsobuje problémy v evropském ocelářském průmyslu, ale i jinde na světě. Faktem je, že objem eh, importu, eh, které nejsou tržními ekonomikami, jsou značné. Tak tady je politika hospodářské soutěže velice důležitá pro budoucnost a může, toto může být na ní dopad, takže proto by mě zajímal váš názor. Eh, já vám nemůžu sdělit datum eh, eh, ohledně rozhodnutí v případech Apple a Amazon. Je to, jsou tady trochu odlišnosti. Případ Amazon začal později než Apple. Já nemám žádné datum. Není to tak, že, bych, že bych vám ho říct nechtěla. Všechno to závisí na analýze dat. My neustále získáváme nová data, na jejich základě se snažíme rozhodnout co nejkvalifikovaněji. A za druhé, k Číně. Formálně eh, plyne několik důsledků z toho, že Čína je považována za tržní ekonomiku v souladu s ustanoveními VTO. A eh, pokud je mi známo, znamenalo by to také zapojení Evropského parlamentu, kdybychom se rozhodli považovat Čínu za, jak, za tržní ekonomiku jako každou jinou. Nicméně stále si myslím, že tržní ekonomika může vypadat různě Každý považuje Evropu za tržní ekonomiku, přestože v některých ohledech je ta ekonomika velmi regulovaná. Jsou tu určité podmínky pro hospodářskou soutěž i jinde. Jde o regulovanou ekonomiku. Já bych eh, prozatím opustila eh, standardní definici tržní ekonomiky od VTO. Eh, my s Čínou spolupracujeme. Podepsali jsme pracovní dokument, který nám umožňuje eh, sladit eh, některé prvky, zejména pokud jde o kontrolu fúzí fúze musí být oznámena ve více než jedné jurisdikci a e, Čína může být samozřejmě jedna z nich, tak jako to mohou být Spojené státy. A podle mého názoru je velice důležité, abychom si uvědomili rozdíly, e, aby, protože e, dohled na hospodářskou soutěží může držet krok s globalizací e, jako takovou v Číně. A to je podle mého názoru důležité. Mohou tedy existovat určitá specifika, pokud jde o definici tržní ekonomiky, z čehož plynou formální důsledky, pokud jde o zapojení parlamentu a rady, ale myslím si, že s Čínou musíme spolupracovat abychom dosáhli lepšího a hlubšího vzájemného porozumění toho, jak funguje hospodářská soutěž na různých místech světa. Děkuji a v neposlední řadě náš zpravodaj eh, pan Werner Langen. Děkuji, paní komisařko. Já bych ještě se vrátil k vaší větě z té první odpovědi, že to jsou peníze, které se vrací daňovým poplatníkům. Tady ale nejsou postiženi daňoví poplatníci Lucemburska, ale ostatních států. To je podle mého názoru základní myšlenková chyba. Proč by ta peníze měly téci zpátky do Lucemburska? Ti mají v Evropě eh, jedno promile eh, obyvatel, ale tomu naprosto neodpovídající míru daňových příjmů. Eh, tady, jsem, tady mám názor jasný. A za druhé, jak si představujete, že parlament může být v budoucnu silněji zapojen do zveřejňování z eh, pokynů eh, a zásadních rozhodnutí, jako je například zapojení Úřadu pro hospodářskou soutěž a za třetí z regionálního hlediska. 4. listopadu komise Eh, odevzdala stížnost k Evropskému soudnímu dvoru případ eh, okruhu Formule 1 Nürburgring. Eh, tady se to týká určitých předpisů a neustále se tu kladou otázky, na které komise vůbec neodpovídá. A sice za ten postup byl transparentní a neutrální z hlediska hospodářské soutěže. Eh, je to případ diskriminace a ti, kteří si stěžují, říkají, že nešlo o diskriminaci, nešlo o transparentnost. Takže proč komise, ne vy osobně, ale proč komise toto stanovisko nepřeskoumala? Teď je to před Evropským soudním dvorem eh, na základě argumentů, kterým eh, žalobci nerozumí. Well, exactly the fact that... Ano, přesně kvůli tomu důvodu máme Evropské soudy, aby to rozhodnutí bylo neutrální a nezávislé. A ta, ty verdikt toho soudu pak eh, bude takovým hlavním vodítkem. A máme zde různá eh, kontrolní opatření, aby došlo k tomu, že všechno, eh, že, že celé řízení toho případu bude dobře vyšetřeno. Myslím si, že takovým očividným místem, kde máme kde, kde by se Evropský parlament měl více zapojit, jsou právě ty evropské orgány pro ochranu hospodářské soutěže. Já budu ze všech sil usilovat o to, abych zajistila, že Evropský parlament jste bude spoluzákonodárcem v tomto návrhu. Samozřejmě v rámci celé konzultace může dojít k určitému vývoji, nakonec se to může změnit, ale já o to budu usilovat, protože si myslím, že to posílí tu práci a že výsledek bude kvalitnější pokud eh, Evropský parlament tam v tom procesu bude spoluzákonodárcem. Samozřejmě bude zapotřebí hodně práce. Hmm, je, myslím si, že pokud během konzultace nedojde k, mm, k tomu, že tam bude nějaká velice taková výrazná negativní reakce, tak bychom se vydali touto cestou. Bylo to i v minulosti, kde se Evropský parlament stal spoluzákonodárcem při přípravě některé legislativy a vyšlo to dobře. Takže si myslím, že v tomto pohledu je důležité, abychom pracovali eh, podle postupu nejdůležitější věci musíme učinit jako první. Dále, co se týče tedy toho um, zpětného inkasa eh, těch eh, financí, jde o základní principy státní podpory. Podle toho, jak, jaká jsou uh, pravidla, platí to, že ty peníze Eh, získává členský stát, který poskytl, nebo který vlastně ehm, to, je, to je rozhodnutí soudního dvora, které už je strašně staré. A pak jsou zde ještě nová rozhodnutí, která se týkají ale těch daňových rozhodnutí a tam je tedy mnohem širší perspektiva, tam musíme brát v úvahu ještě další e, názory a já se velice ráda zúčastním takové výměny názorů na toto téma. Děkuji. Tím jsme se dostali na seznam řečníků. Paní komisařko, jsme velice rádi, že jste mezi nás dnes zavítala. Na začátku jste říkala mnoho hezkých slov, že s námi chcete vést diskuse a že se chcete od nás, že se chcete od nás něčím inspirovat, ale myslím si, že tomu bylo naopak, že my jsme se od vás dozvěděli spoustu zajímavých informací. Těším se tedy na další výměnu názoru, která bude buď někdy v zimě nebo na začátku příštího roku. A doufáme, že do té doby se Ehm, pohno mnoho věcí, o kterých jsme teď hovoříme, o kterých jsme teď hovořili a na kterých pracujete. Co se týče podrobností eh, o té zprávě o hospodářské soutěže, tak návrh byl předložen 30. října, 6. bude diskuse. 1. 12. se má hlasovat ve výboru a na plenárce se o tom bude hlasovat 18. 1. Tak vypadá prozatímní časový harmonogram. A doufáme, že se tomu, eh, že se ho budeme držet. Tím skončil dnešní první den. Zítra se setkáme brzy ráno a budeme se věnovat známému tématu MIFID. Děkuji.